12 jsou k dispozici a táží se, zdali máte připomínky. Připomínky nejsou. Protokol je tudíž schválen. Několik poznámek z mé strany úvodem. Dnes slavíme Den Evropy. Dnešní ráno jsem strávil ve Florencii, jak